ledna 1945 byl osvobozen koncentrační tábor osvětím sovětskými vojáky. To, co osvoboditelé viděli, otřáslo svět a tak je tomu až dodnes. Hory mrtvol, krematoria, hory bot, brýlí, a lidských vlasů jako důkazy drancování, obrazy lidí, kteří přežili a kteří byli tak vyhledovělí, že byli blíže smrti než životu. Tyto obrázky se vtiskly do kolektivní paměti lidstva. Pro většinu vězňů v osvětími záchrana přišla příliš pozdě. Více než jeden milion lidí bylo v tomto vyhazovacím táboře zavražděno kvůli hladu, nemocním, zločineckým lékařským pokusům, týrání, popravám a zejména v důsledku systematizovaného zabíjení v plynových komorách, zejména židé z Maďarska, Polska, Francouzska, Nizozemska, Řecka, lidé židovské víry z celé Evropy, Sinty a Romové, lidé s postižením, nemocní lidé, homosexuálové, váleční zajatci, političtí vězni, a zejména odsouzení hodné je to, že tam došlo k zavraždění nesčetných dětí. Tito lidé, které fanatičtí, nacističtí ideologové prohlásili za podlidi, prohlásili, že jejich život není hodný života. Tito lidé měli být zničeni, jejich život měl být zničen a vyhlazen. Osvětím nebyl jediným místem, ale ústředním místem organizovaného masového vraždění nejhoršího porušení civilizačních zvyklostí ve dějinách lidstva. Toto musí být jakási upomínka, výkřik upomínky vůči lidem, tak to je to na pamětní tabuli, která je umístěna v místě koncentračního závodu. Ano, toto musí být světě, musí to být jakýsi výkřik zoufalství a toho, že nesmíme zapomenout. Osobní vinu si pachatelé vzali sebou do hrobu, ale ta odpovědnost, která vyplývá z jejich hrůzných činů, je společnou odpovědností mezinárodního společenství a zejména speciální odpovědností národa, ke kterému patřím já, tedy Němců. Máme tady odpovědnost, aby nikdy nedošlo k podobným věcem. A tuto odpovědnost máme my, generace, které přišly poté provždy. Dějiny se neopakují, ale z historie vyrůstá přítomnost a to, jak se postavíme k historii, to rozhoduje o naší budoucnosti. A proto svědomím toho, že v osvětě mi došlo k něčemu nepředstavitelnému, že k tomu docházelo každý den. Proto chceme každý den energeticky hájet svobodu. Každý den víme, že svoboda je ohrožována a každý den se zasazujeme o jasnou a nedotknutelnou důstojnost člověka. A vidíme, že nesmíme nikdy přestat bojovat o to, aby způsoby myšlení, a mysleli jsme, že jsou již překonány v Evropě, aby se nemohly obakovat. Mám zde na mysli nenávist, xenofobii, netoleranci. Neboť dnes, 70 let po osvobození od světimi, se musí bát lidé v Evropě o svou bezpečnost a o, svou, o své životy. Tak toto nás musí vyburcovat. Nyní se musíme semknout a bojovat proti strachu. Nesmíme se nechat eh, nakazit tou nenávistí, kterou v sobě nesli například atentátníci v Paříži. Nesmíme odpovědět ne, nenávist nenávistí, nesmíme odpovídat na násilí násilím. Musíme bojovat proti nedůvěře, která narůstá, musíme hájit svobodu všech a chránit důstojnost každého jednotlivého člověka. Toto je náš úkol, který máme 70 let poté, co skončila druhá světová válka, 70 let po osvobození Osvětimi. Právě zde v Evropského parlamentu eh, v naší mezinárodní sněmovně právě zde máme tento úkol, za který se musíme zasazovat. Děkuji. Jako další bod na pořadu jednání máme nyní prohlášení Rady a Komise k hodnocení italského předsednictví. Nyní zde vítám pana premiéra Itálie Maria Renziho.